Drazí kolegové, navrhuji, abychom zahájili naši práci, protože už jsme v malém spoždění. A ještě máme projednat jedno stanovisko ze včerejška a integrovali jsme ho do eh, dnešní práce to teď, ale se budeme věnovat i usnesení o boji proti nenávistným výrokům a trestným činům z nenávisti. Usnesení, které je vlastně naší reakcí na zavraždění našeho kolegy Adamoviče. Kdo si přeje vzít slovo eh, k tomuto usnesení? koleg eh, Kaiser. Pan kolega Petr Kaiser a potom tady máme ještě nějakou žádost o slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, eh, já vítám, eh, že Výbor regionů se tady chopil iniciativy, která je nezbytná, naléhavá a která okazuje, že na lokální, regionální a vnitrostátní úrovni e, nelze pouze na těchto úrovních potírat tedy nenávistné projevy. Bohužel i v těchto krizích Eh, včera už jsme hovořili o násilí, netolerantnosti, násilí a dokonce atentátům, tak jak jsme to zažili v poslední době. Eh, proto já vyzývám členské státy, eh, aby se zapojili do spojené, společné iniciativy proti nenávisti šířené po internetu, protože důsledky Eh, které zažíváme, jsou jednou věcí, ale my potřebujeme i preventivní opatření v oblasti mediální kompetence a mediální odpovědnosti. Eh, ve vzdělávání, vytváření povědomí ve vzdělávacích institucích a na pracovišti. A to se musí prosazovat všude. Není možné, abychom eh, měli společnost naplněnou nenávistí, nenávistnými projevy, a osoby eh, soukromé by tomu byly vystaveny bez obrany. Proto velice vítám, že výbor regionu apeluje na všechny, kteří nesou politickou odpovědnost aby se zasadili proti eh, verbálním i jiným nenávistným projevům, aby je odsuzovali ale apeluji zároveň také na to, aby všude tam, eh, kde lze realizovat opatření, aby média a spravedlnost, justice tedy spolupracovali v přeshraničním rámci, protože to bude nezbytné. Dovolte, abych uvedl malý příklad z Rakouska v rámci naší konferenci zemských hejtmanů. Vytvořili jsme pracovní skupinu mezi federálním státem a jednotlivými zeměmi a budeme společně hledat možnosti, jak bojovat proti nenávisti na všech úrovních. A proto velice vítám, že výbor regionu a tím my všichni eh, na příč hranicemi rozeznáváme, že můžeme Bojovat proti nenávistným projevům v internetu jedině společně za zapojení všech možných prostředků. Děkuji vám srdečně, pane předsedo. Děkuji a teď má slovo náš kolega Vozňák. Pane předsedající. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych především poděkoval za to, že máme na programu tuto rezoluci. Děkuji panu předsedovi i politickým skupinám za přijetí tohoto návrhu, tedy této rezoluce na programu. Domnívám se, že na jednu stranu je eh, velice eh, důležitým prvkem připomenutí si eh, kolegy Adamoveče a zároveň je významným elementem příspěvku výboru regionu do veřejné debaty na téma nárůst napětí ve společnosti a také přibývání eh, projevu nenávisti ve veřejném prostoru. Chci nicméně upozornit na jednu konkrétní věc, která je mi blízká. Eh, když dojde k tragické situaci, eh, je to doprovázeno různými reflexemi. Ehm, je de facto nutné, aby ty reflekce přicházely také s určitými návrhy. Myslím si, že ty návrhy v naší rezoluci jsou a je to pojímáno poměrně široce. Důležité je, abychom si jasně řekli o tom, jakou odpovědnost nesou politici. Politici často bývají vzorem, možná ne pro každodenní život, ale jestliže se někdo dopouští činů, jako, je, jako jsou projevy nenávisti, eh, tak eh, když jsou eh, kritizováni, často se odvolávají na slova politiku, na jejich výroky, čili z toho vyplývá eh, odpovědnost politiků a odpovědnost médií, kteří toto vše široce propagují. Myslím, že to je otázka velice vážná a že také se odráží v našem stanovisku. Domnívám se, eh, že eh, tato rezoluce bude rezonovat v našem prostředí a na tom by skutečně kolegovi Adamovičovi záleželo, protože on byl vždy na straně dobrá. Děkuji. Merci Děkuji vám mnohokrát. A slovo má nyní náš kolega Jeten. Děkuji mnohokrát, pa kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Um, e, I my bychom chtěli velice podpořit toto usnesení podnět je mimořádně smutný a nizozemí může také se zapojit, protože my o tom něco víme. Měli jsme eh, dva vražedné atentáty v posledním volebním období a to zanechalo hlubokou stopu v naší zemi je třeba eh, prostě bojovat proti lidem, kteří pod rouškou anonymity šíří takové nenávistné projevy. Je třeba zasazovat se o to jednomyslně v Evropském domě. Eh, týká se to nás všech. Eh, musí to dělat vlády, a musí také existovat příslušná rozhodnutí. Jakkoliv to může být nepříjemné pro občany. V Nizozemsku, v Nizozemsku starostové v Halverichreich Eh, se snažili vzbudit povědomí na základě akcí, které nastartovaly. My doufáme, že dnešní situace se změní a že se vytvoří eh, nezbytné povědomí, aby si všichni uvědomovali, že to, co se děje, může mít závažné důsledky. Děkuji, děkuji mnohokrát. A slovo má teď Birgit Hone. Ano, také já podporuji usnesení napříč frakcemi. Eh, je to usnesení o boji proti nenávistným výrokům a trestným činům z nenávisti. Je správné, že roli regionálních a lokálních politiků a političek v boji proti netolerantnosti ve společnosti tak zdůrazňujeme a tím vysíláme také signál do společnosti. Ale ráda bych přitom zdůraznila, že také přitom musíme zapojit četné aktivity občanské společnosti, která se se aktivně zasazuje proti nenávisti a netolerantnosti. A myslím si, že i o tom bychom se měli zmínit v návrhu usnesení, protože i tyto eh, složky občanské společnosti bojují proti nenávisti a proto jsem eh, předložila pozměňovací návrh a těšilo by mě, kdyby mě plénum podpořilo. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A slovo má teď kolega Ochtýl. Převodničanci. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, eh, my podporujeme tuto rezoluci, je pro nás důležitá a mm, potřebná v současné chvíli. Eh, jsem velice rád, že ona bude jedním z kroků eh, celoevropského připomínání si toho, že slovo je nejenom důležitým nositelem informace, ale slovem lze také zraňovat, ničit lidi fyzicky i psychicky. S velkou bolestí a solidaritou eh, jsme zde eh, zažili mocný proud kondolencí po smrti pana předsedy Adamoviče. Byl to intenzivní eh, výraz solidarity. Zahynul rukou psychicky narušeného Eh, vraha a já se domnívám, že nešlo o politickou vraždu. Je třeba, abychom si názory vytvářeli na základě faktu, nikoli emocí, eh, poněvadž eh, to může vést na cestí. My jako politici bychom skutečně měli začít sami od sebe a a také dbát na to, eh, jakým způsobem se naše slova interpretují v médiích. Eh, je to samozřejmě eh, krásný instrument, média, sociální sítě, ale je také nebezpečné a dokonce i v rukou dětí. Myslím, že bychom měli se věnovat vzdělávání právě tady v tomto a začít úplně od začátku. Děkuji. A slovo má teď náš kolega Rob Jongman. Děkuji vám, pane předsedo. Jak už to zaznělo, i my jako frakce podporujeme toto usnesení a proto je významné, že navzdory rozdílu mezi lidmi nelze tolerovat nenávistné výroky. Musíme si uvědomit, že třeba, aby se v boji eh, proti nenávistným výrokům postupovalo napříč hranicemi. A je obavy vzbuzující, že i v naší zemi konstatujeme, že e, starostům je stále vyhrožováno, Jete už o tom hovořila, že je nezbytná, nezbytný policejní doprovod, aby se mohli věnovat své práci. A je třeba, abychom to zdůraznili. Děkuji mnohokrát a teď má slovo Donato Toma. Děkuji, pane předsedo. Já podporuji toto usnesení a já jsem předložil pozměňovací návrh, abych eh, posílil bod 9 tohoto usnesení, tedy ta část, která se týká nenávisti prostřednictvím anonymních zpráv na sociálních sítích. Sociální sítě by měly nést odpovědnost, větší odpovědnost více než teď v členských státech. Členské státy by se měly snažit více, protože ten, a toto usnesení je pouze prvním krokem anonymní sítě, jak dobře víme, v podstatě tam každý vyjadřuje své nejnižší instinkty. A vyjadřuje to eh, jaksi pod rouškou eh, transparentnosti a prostřednictvím takových fake zpráv, eh, falešných zpráv, prostřednictvím anonymních profilů, které si tam vytváří a tam potom mohou se vyjádřit eh, nenávistně podle svých nejnižších eh, instinktů. Vlastně tam není žádná totožnost, takže my bychom měli mít něco jako takovou totožnost na sociálních sítích. A protože ten, kdo tam něco napíše a nepodepíše to, no tak v podstatě to e, e, by tam nemělo figurovat. Takže já chci, abyste všichni toto usnesení podpořili. Děkuji. A poslední řečník Gaetano Aurmau. Děkuji, pane předsedo. Eh, takže eh, já jsem předložil návrh usnesení číslo 2 a ten mohu stáhnout, protože ten obsah, který apeluje na politické strany, aby eh, bojovali a apeluje tedy na zástupce různých institucí, aby v podstatě i prosazovali naše, naše hodnoty, když jednají s našimi partnery a tak Eh, prosazovali eh, naše hodnoty eh, lidských práv a v podstatě to je podobné, jako je návrh polských kolegů Vosňaka a dalších. a, z, protože já zde samozřejmě respektuji zde um, um, um, polské kolegy a kolegu, jehož si dnes připomínáme, takže proto podpořím i toto usnesení, protože Evropa by měla um, vyzývat eh, eh, k boji proti nenávistným výrokům. A děkuji. A teď po obecné rozpravě. A ještě kolega Schneid. Danke, Herr Děkuji, pane předsedo. Než se dostaneme k hlasování, rád bych přeložil pozměňovací návrh eh, k těm, co již zde máme. Eh, já vím, že je to trošku neobvyklý postup. Moje téma je eh, mm, číslo čtyři, odstavec čtyři. Tady jasně říkáme, eh, že u příležitosti zavraždění kolegy Abramoviče se upozorňuje na to, že mnozí Eh, <clears throat> starostové i ti, kteří jsou zde v sále, se stávají cíly eh, projevu nenávisti i útoku fyzickým. Máme zde pozměňovací návrh paní Oné, aby se eh, také zde přidali aktéři eh, občanské společnosti, eh, což je sice správně věcně, ale domnívám se, že to nepatří sem. Domnívám se, že by si to zasloužilo zvláštní odstavec za odstavcem číslo 6. Možná eh, by paní One, autorka, k tomu ráda něco řekla. Ano, Eh, ráda, já eh, jsem s tím srozuměná, poněvadž ten cíl, eh, tomu cíli to odpovídá. Děkuji vám. A takže teď přejdeme k návrhu 4 a máme zde i ještě k tomu návrh kolegy Schneidera. Návrh 1, kdo je pro? Kdo je proti? Přijat. Návrh 2, ten byl stažen, jak jsme právě slyšeli, a nyní tedy se dostáváme k návrhu 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijat. Návrh 4. Budeme hlasovat nejprve o návrhu pana Schneidera, to znamená oddělit odstavec. Máme zde ten zvláštní bod, kdo je pro, kdo je proti. Přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu 4, tak jak byl pozměněn. Nyní kdo je pro? Kdo je proti? Přijat. Návrh číslo 5. Pan Toma. Děkuji, pane předsedo. No, já jsem předložil návrh 6, ale hodlám ho stáhnout. Eh, chce, chci, abychom se zaměřili na návrh 5, který je dost podobný mému a podle mě eh, ho takto lze podpořit, takže stahuji návrh 6, pane předsedo. Děkuji. Takže budeme hlasovat o návrhu 5. Kdo je pro? Kdo je proti? přijat. Návrh 6 je tedy stažen a nyní se dostáváme k návrhu 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijat. A teď se dostáváme k hlasování o celém usnesení. Kdo je pro usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Usnesení je odhlasováno jednomyslně. Děkuji. Milí kolegové, teď se dostáváme tradičně k rozpravě o evropských záležitostech, které jsou v zájmu místních a regionálních orgánů. A musím zde poděkovat všem členům, kteří opět nám poslali náměty témat, ale bohužel jsme nemohli ta témata všechna eh, podpořit a vybrali jsme tři témata na konferenci předsedů, o kterých teď budeme diskutovat. A začneme první tematikou, což je rozvoj vztahů s moldavskými místními orgány. A jsem rád, že tato otázka, která se týká eh, lokálních orgánů v Moldavsku, že to bylo doplněno jako bod dnešního programu. Jak víte, náš výbor stálým způsobem spolupracuje se zástupci místních a regionálních orgánů z Moldavska prostřednictvím našich struktur východního partnerství. A Moldavsko opět bude spolu předsedat, a to v roce 2022. Rovněž si poděkovat i delegaci místních a regionálních orgánů eh, Moldavska, kteří dnes jsou zde mezi námi a v úterý odpoledne jsem s nimi jednal právě o této spolupráci, spolupráci s naším výborem. Tato spolupráce probíhá prostřednictvím činnosti výboru CIVEX anebo prostřednictvím dalších akcí, jako je Fórum o udržitelného rozvoje, jako jde o Eh, summit, nebo třeba summit v Bukurešti a příští týden summit měst, obcí a regionu. A nyní bych dal slovo kolegovi Adrianovi Tebanovi, aby nám toto téma představil. Takže pane Tebane, máte slovo. Děkuji. Milí kolegové, jako místo předseda eh, Eh, eh, rumunského združení obcí, takže bych chtěl říci, že bychom my měli jako výbor regionu podpořit cestu Moldavska směrem do Evropy, protože za posledních 25 let Moldavsko eh, decentralizovalo své struktury, mm, provedlo mm, velké reformy a změnilo mm, právní ústavní pořádek a zlepšila se autonomie krajů a také i zvyšuje kompetence pravomoce místních samozpráv a i do určité míry došlo již k daňové decentralizaci. A teď pokud jde o lokální autonomii, tak zde již přijali celou řadu zákonů a předpisů, norem, které reformují systém veřejné a státní zprávy. V roce 2016 také proběhla reforma, která mm, byla velice oceňována eh, jak interně, tak i externě. A tak ty místní orgány díky tomu mohly posilovat lokální demokracii i mohly lépe eh, prosazovat eh, závazky a povinnosti, které jim byly uděleny. Pokud jde o pokrok mm, s lokální demokracií, takže Moldavsko lze považovat za zemi úspěšnou v tomto eh, mezi zeměmi východního partnerství, má zvláštní status a e, zde mm, mm, mm, na místní orgány v Moldavsku e, ale nemají dostatečné pravomoci, aby mohli Eh, jednat tak, jak by si přáli, proto je třeba změnit ještě normy tak, aby místní samozprávy v Moldavsku mohly více se zapojovat, angažovat se a aby mohly eh, rozšířit své kompetence je nezbytné, abychom i e, více podporovali decentralizaci v této zemi, kde během e, e, doby, kdy byly součástí Sovětského svazu, tak vše bylo centralizováno. Jsou zde ještě pozůstatky tohoto. Takže zatím Eh, tady nebyla eh, dokončena decentralizace, takže v tomto ohledu je třeba eh, se více snažit. Decentralizace na místní úrovni svým způsobem se zablokovala. Stávající strana u moci, hm, tak ta je pro centralizaci spíše než pro decentralizaci kompetencí. Takže ty, ta združení eh, místních samozpráv, obcí a krajů, to jsou pro nás důležité kontaktní body v Moldavsku a je to eh, síť nebo fórum, která může šířit dobré zkušenosti a příklady. Eh, my máme určité vyjednávací pravomoci, když jednáme s našimi partnery v Moldavsku a můžeme tedy mm, ovlivnit svým způsobem eh, to, aby v této zemi dostali větší kompetence. Eh, I Evropská unie nedávno vyjádřila svoji podporu eh, decentralizaci prostřednictvím svých rezolucí. I my bychom tak měli učinit. A více než polovina mm, občanů, většina občanů mm, chce se stát členy Evropské unie. A většinou jsou to mladí lidé do věku 30 let. A občané Moldavska a mm, eh, moldavské místní samozprávy chtějí posílit vztahy s Evropskou unii prostřednictvím výboru regionu. Náš mandát končí v lednu příštího roku a pokud je o příští mandát, příští funkční období, zde bych navrhla, abychom vytvořili zvláštní pracovní skupinu pro vztahy s Moldavskem a vzali do úvahy veškerý pokrok, který byl doposud učiněn jak v Moldavsku, i v ostatních zemích východního partnerství. Rumunsko má zájem na podporu takovéto pracovní skupiny. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Eh, chce si někdo vzít slovo k tomuto bodu našeho programu? Nikdo nemá zájem. Takže děkuji, děkuji za tento příspěvek a ještě musím říct si v tomto kontextu, že eh, při příležitosti 25. Eh, výročí eh, našeho výboru, tak eh, se 26. Mm, a 27. června se bude konat mimořádná konference, která se bude zabývat stavem demokracie, lokální demokracie a bude to další příležitost i diskutovat o zvláštních případech moldavských obcí a krajů, tak jak jsme o tom právě teď slyšeli byla nám popsána situace i její výhledy. A nyní přejdeme k druhému tématu naší aktuální rozpravy, což je mm, pod, mm, podpora cílu udržitelného rozvoje ze strany místních a regionálních orgánů. Mm, takže e, Minulý týden e, Evropská komise zveřejnila reflekční dokument, dokument, který se zamýšlí nad udržitelnou Evropou do roku 2030 a v my do toho dokumentu jsme přispěli díky účasti tří našich členů, a to kolegů Abravičuse, Dvira Bosmana, kteří se zapojili do eh, platformy, které předsedal pan místopředseda Timmermans a tento dokument umožnil vytipovat tedy tři roky po podpisu agendy do roku 2030 OSN v OSN, tedy přijmout doporučení, jak se postavit výzvám, kterým Evropská unie bude muset čelit v příštím desetiletí či desetiletích z pohledu udržitelného rozvoje. Takže bych rád, abyste si přečetli tento dokument, protože to je taková vlastně první bilance a která jasně ukazuje, že udržitelnost je zásadní. A teď jsme v takové etapě, kdy zde existují určité tendence, třeba pokud jde o změny klimatu, takže zde by mohlo dojít ke zvratu kurzu, i když, takže pokud budeme nečinní, tak to skutečně bude mít negativní důsledky a bude to nezvratné. Takže teď dám slovo kolegyni Rose Balas Torres, která toto téma navrhla. Máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, já <laughs> chci zdůraznit význam, eh, který přičítáme eh, dnešní rozpravě Ehm, protože zde eh, je to rozprava o eh, udržitelném rozvoji, ehm, která teď probíhá tedy ve výboru regionu, protože to je důležité pro místní a regionální orgány, protože ty jsou blízko lidem, občanům a proto musí eh, pracovat na sociálním a osobním růstu našich občanů a to prostřednictvím implementace cílu udržitelného rozvoje, což je jeden, jedna z hlavních odpovědností tedy nás, místních a regionálních samozpráv. A to mm, musí být, vystupovat tedy koherentně Agenda 2030, cíle udržitelného rozvoje, ty se musí stát skutečným nástrojem, který nám umožní plnit, realizovat naše veřejno, veřejné politiky a ty naše veřejné politiky na našich územích musí být eh, v souladu se našimi kompetencemi. My jsme těmi, kteří slouží našim občanům a musí to být i eh, v součinnost, musí to být i v souladu s našimi externími zahraničními politikami a také i to musí být v souladu s našimi energetickými politikami, politikami průmyslovými a musí to být v souladu s veřejnými politika, politikami, které umožňují regionům jako Extremadura i plnit cíle udržitelného rozvoje rozvoje, to znamená na úrovni mezinárodní spolupráce, ale i e, co umožní e, um, udržitelným způsobem rozvíjet naše území, tedy v našem případě Extremaduru, včetně měst v souladu s naší zelenou cirkulární ekonomikou. A takže to znamená, že musí se s tím sotožnit společnost. Udržitelný rozvoj umožní, aby všichni byli zapojeni, všichni se angažovali, musí se to stát společným jazykem, eh, což umožní, abychom eh, nejenom přijímali opatření zde v Bruselu, ale aby všichni znali mm, eh, mm, tyto standardy a tyto standardy se stotožnili. Agenda 2030 i dává možnosti místním samozprávám, univerzitám, podnikům, hovořit stejným jazykem a e, e, přijímat opatření e, kolektivního či individuálního charakteru. Agenda 2030 musí být udržitelným nástrojem, aby všichni se snažili eh, se stotožnit s tou novou globální sociální smlouvou, jak tomu říkáme, včetně mladých lidí především. A v květnu poprvé vlastně u nás mladí budou eh, volit v evropských volbách a jsou to mladí lidé, kteří neznali jinou eh, měnu než euro, neznali ani pesety, ani liry a jsou to mladí lidé, kteří Eh, v podstatě znají pouze tuto naši aktuální realitu a bojí se, mají strach, eh, co se stane v jejich regionech. Například u nás v Extremaduře eh, jsou to požáry, které nás sužují a bojí se různých politik, které mohou například i poškodit různé zóny na světě, jako třeba v Amazonii, a to jim dělá starosti. Tudíž udržitelný rozvoj by měl být eh, důvodem pro to, aby se přiblížili našim institucím a stotožnili se s nimi, milí kolegové, milé kolegyně, kolegyně, náš výbor a i další instituce musí aktivovat tento proces naslouchání, abychom naslouchali, plánovali nové vize, které společnost potřebuje pro to, aby mohla se transformovat tato politika v realitu, tak aby, protože protagonisty a lídry se stali skuteční občané. Závěrem Agenda 2030 hm, musí být eh, vnímána jako nástroj, který nikoho nenechá stranou. Všichni se do toho zapojí, protože jinou planetu nemáme. Tato agenda musí se změnit v základ nové sociální globální smlouvy, která umožní, eh, abychom zrekonstruovali naše vztahy, vztahy s těmi, kteří zatím se eh, cítí trochu vzdáleni evropskému projektu. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. A slovo má teď náš kolega Tork. Vážený pane předsedo, kolegové, je jasné, že neexistuje alternativa k trvale udržitelnému rozvoji a je to naprosto zjevné i v základních usneseních a rozhodnutích, jakož i cílech, eh, které stanovily organizace jako OSN, Evropská unie a národní legislativci. Ale samozřejmě Eh, důležitým prvkem je právě lokální a regionální úroveň, eh, protože cíle trvale udržitelného rozvoje, které se týkají vymícení, chudoby, zlepšení přístupu ke zdravotnictví, eh, boj proti klimatickým změnám, mír. Tyto cíle nemají alternativu. A když hovoříme o lokální úrovni, je třeba, abychom více zapojovali naše občany do tohoto trvale udržitelného rozvoje prostřednictvím projektů a investic, eh, které položí základ takovému trvale udržitelnému rozvoji. Lokální zastupitelstva eh, samozřejmě jsou nesmírně důležitá eh, v této oblasti a proto potřebujeme naprosto jasnou vizi. Eh, musíme také rozvíjet podnikatelského ducha na, místní, na úrovni místní. A to sebou nese také mechanismus pro dobré řízení lokálního rozvoje. Eh, ve smyslu eh, bottom-up, to znamená ze spora nahoru, eh, protože na lokální úrovni se implementují jak národní, tak mezinárodní strategie. Je třeba, aby místní zastupitelstva a lokální úroveň byla plně zapojena. Také je třeba uvědomit si kapacitu mm, lokálních zastupitelstev i v oblasti fiskální, a v oblasti dostatečné výbave, dostatečného vybavení personálem, aby zvládali všechny úlohy. A proto například Chorvatské združení místních zastupitelstev spolupracuje s vládou. Děkuji mnohokrát a teď má slovo Ulrike Hiller. Pane předsedo, děkuji vám srdečně za možnost krátce pohovořit také my v Brémách Máme veliký zájem na tom, aby společnost a občané prosazovali trvalé, eh, eh, cíle trvalé udržitelnosti pro nové tisíciletí. A proto chceme společně na tom pracovat. A jak už tady zaznělo, jedná se o potírání chudoby, o vyrovnávání nerovností, ale také o ochranu životního prostředí i práva žen, vzdělávání a všechny možné další věci. My jsme vydali v Brémách takovou brožurku, kde jednoduchým jazykem dáváme všem občanům a občankám možnost se na tom podílet i v rámci jednoduchých postupů a v březnu v rámci partnerství měst máme druhou konferenci, eh, která bude trvat tři dny. A je to konference, abychom se navzájem od sebe učili. Já si myslím, že je čím dál důležitější, abychom si vyměňovali zkušenosti a postupy. Abychom získali zkušenosti, zkušenosti k prosazování těchto cílů. My máme v Brémách kompetenci jak v oblasti mezinárodní a národní a mě by těšilo, kdybychom i zde eh, nacházeli vždycky možnost k výměně názoru, jak můžeme zlepšit svět. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A teď má slovo kolega Hanič. co, co se týče cíle, cíljev... Děkuji, pane předsedo. Eh, pokud se týče udržitelných eh, cílů rozvoje. Chtěl bych eh, zdůraznit aspekt eh, řízení energetiky. Energetická účinnost globálně vůdčí pozice v obnovitelných zdrojích a také zajištění energie pro naše občany. To jsou ty tři hlavní aspekty. Máme dnes stovky místních a regionálních orgánů, které se připojují eh, k této dohodě a zdůrazňuje se jejich eh, role, pokud se týče řízení eh, energetického zásobování obyvatel, zejména té decentralizované části činnosti místní a regionální orgány jsou mnohde eh, o krok napřed před celonárodními, celostátními orgány. Obnovitelné zdroje eh, se prosazují zejména na úrovni eh, obcí a regionu A to samozřejmě mohutně přispívá k naplňování našich environmentálních a energetických cílů. Takže to jenom potvrzuje, jak důležitá je mnohovrstevná státní zpráva a samozpráva. A zvyšuje to naši viditelnost, jakožto výboru regionu. Rovněž bych chtěl zdůraznit, jak důležitý je princip subsidiarity. Bylo dávno prokázáno, že Země, ve kterých právě tento princip je nejlépe uplatňován, jsou pozitivními příklady. Mm, a i my ostatní bychom se měli snažit tento princip eh, aplikovat co nejvíce, nebo to skutečně ovlivňuje mnohé aspekty života. Eh, Paní kolega McCarthy. Děkuji, pane předsedo. Já rád podpořím paní kolegyni Toras, pokud se týče eh, cílu eh, rozvoje, eh, tedy cílů. Myslím, že můžeme udělat více. Měli bychom tedy více spolupracovat s OSN a my vlastně eh, vidíme, eh, že eh, také města, obce nalezají své vlastní cesty, jak naplňovat tyto cíle. A de facto mělo by to být také v souladu s cíly milénia OSN a samozřejmě s cíly Evropské unie. Čili je třeba, aby se evropská politika napojila eh, na rozhodování eh, fora OSN na vysoké úrovni a samozřejmě eh, dalších. Co bychom vlastně měli dělat? Více se angažovat v oblasti naplňování a také stanovování strategických cílů vývoje. Děkuji. Eh, Děkuji, pane předsedo, drazí kolegové. Dovolte mi, abych upřel vaši pozornost eh, na trvalé udržitelnosti cíle eh, týkající se ochrany zemi a vodstva. Jedná se o záchranu naší biorozmanitosti a abychom zachovali tuto modrou či zelenou planetu. Co se týče biorozmanitosti, eh, která byla dodána také eh, do eh, strategie Evropské unie do roku 2030, jedná se o zachování biorozmanitosti v městech a na venkově, aby došlo k trvale udržitelnému rozvoji, abychom vytvořili bioekonomický základ pro uskutečňování těchto cílů. Co se týče 14 úmluvy týkající se biologické rozmanitosti OSN minulého roku. Rád bych vás informoval, že o tom, že výbor regionu eh, začal se aktivně zapojovat do této biorozmanitosti. To znamená, že i výbor výboru eh, bude vyzývat zástupce lokální a regionální úrovně, aby se zapojili do této světové i mezinárodní situace v zachování biorozmanitosti. Eh, byla vytvořena platforma aktérů, a já podpořím paní Hertl v tom, aby pokračovala ve své práci týkající se sledování trvale těch týdnů, zejména cíle 14 a 15 o biorozmanitosti. A závěry mi dovolte, drazí kolegové, abych vás všechny vyzval k tomu, abyste na vašich místech, na lokální a regionální úrovni se snažili prosazovat, uskutečňovat politiku biorozmanitosti. Děkuji mnohokrát. A e, teď má slovo náš místo předseda Makomakula. Arvoisa puheenjohtaja, e, kiitos eri... E, pane předsedo, děkuji vám. A děkuji za ty skvělé proslovy Eh, ze kterých vyplývají zcela jasné signály. Role regionu je velmi důležitá a mohla by dále růst a to je něco, na čem bychom se do budoucna měli soustředovat. Chtěl bych zdůraznit, že důležitost vzniká aktivitou regionu a měst. Čili neměli bychom se Eh, soustředovat eh, pouze na tu linii státní zprávy, ale také na biznis, univerzity, výzkumné ústavy a tak dále. Já jsem eh, se účastnil s kolegou Zirbo Hertelem před dvěma týdny fóra, kde se projednávaly cíle udržitelného rozvoje. Měli jsme kontakty se stovkami eh, lidí eh, z biznesu, z měst a tak dále. A eh, uvažovali jsme o tom, jak právě města se mohou stát tím hnacím motorem. Zdůraznili jsme skutečnost, že OSN právě zahájila nový program SDG Cities Leadership, znamená vedoucí úloha měst při naplňování udržitelných cílů rozvoje. A bude to znamenat investice ve výši miliard po celém světě. Naši členové by měli pracovat po linii klimatických ambasadorů a de facto v našem výboru či komisi Econ, k tomu připravujeme stanovisko. Bude to pod vedením kolegy Zirpa Hertelio a budeme zde zdůrazňovat to, co je pro nás nejdůležitější. Kolik? Děkuji mnohokrát. A Eh, jak už kolega řekl, budeme mít příležitost znovu diskutovat o této problematice během plenárního zasedání v červnu u příležitosti dvou stanovisek, které budou schvalovány právě k tématu cíle, cílu trvale udržitelného rozvoje. Drazí kolegové, a nyní přistupujeme k našemu třetímu tématu týkající se územního dopadu Brexitu jak víte, dnes má obzvláštní aktuálnost, protože eh, britská premiérka je dnes v Bruselu. Eh, víte, že ta hrozba Brexitu bez dohody se krystalizuje každý den o něco více tak, že protože 29. březen se blíží a proto se věnujeme tohoto sématu, proto tedy my jsme zintenzivnili eh, práci na všech úrovních, jak Evropská rada, Evropská komise, tak i my. Evropská komise pracuje na legislativních návrzích, aby se zamezilo eh, různým poruchám nebo přerušením v leteckém provozu v výměně zbožů, eh, aby se dala priorita také především právům občanům a aby se snaž, byly zmírněny dopadu, dopady Brexitu v rybolovu a nebo eh, u příjemců programu Erasmus+. Tyto práce neustále pokračují ale eh, Brexit bez dohody by měl tvrdý dopad na mnoho místních a regionálních zastupitelstv. Třeba, že naše diskuse na to ukazují. Bude to jistě asymetrický dopad, protože některé regiony budou vystaveny dopadům více než jiné. A eh, proto v usnesení z března roku 2017 a roku 2018 jsme vyjádřili naše obavy které souvisely s tím, že jsme naše obavy potom zprostředkovali také hlavnímu vyjednačovi eh, za Evropskou unii, panu Barnierovi, eh, který k nám pohovořil na minulém plenárním zasedání. Čili já teď dám slovo eh, kolegy kolegovi a de Koster, který nás uvede do tématu. Děkuji mnohokrát. Já přicházím z regionu od France, která měla vždycky svůj sen aby kanál La Manche nebyl překážkou, ale aby se stal oblastí pro výměnu zboží, protože sotva 40 kilometrů od nás je vzdálená Velká Británie. Tato historie ukazuje, eh, že se snahy byly vyvinuty zejména proto, aby překonávání té vzdálenosti bylo co možná nejkratší. Rozhodnutí Velké, eh, Spojeného království vystoupit z Evropské unie je třeba respektovat. Projevila se vůle lidu. Ale v určité části je to paradoxní rozhodnutí, když se podíváme například na historii našich vztahů, například vztahu našeho regionu od France s britskými partnery. Čelíme také paradoxu i v souvislosti s cíly Evropské unie. V jejímž srdci, v jejím středobodu je otázka hranic. Tato otázka hranic souvisí s tím, eh, aby ta představa byla taková, že se odstraní hranice mezi naším lidem. Brexit bude velkou událostí v historii našich vztahů a my všichni budeme eh, ti, kteří prohrávají. Eh, musíme se připravovat na toto, připravit na toto situaci a proto eh, společně s 20 dalšími kolegy výboru regionu se od eh, ledna minulého roku setkáváme, abychom diskutovali o této problematice a chci poděkovat místo předsedovi ehm, této pracovní skupiny Michel Bergmanovi. Setkáváme se na každém plenárním zasedání, abychom se zaobírali možnými dopady Brexitu Eh, v oblasti námořní, letecké dopravy, bezpečnosti potravin a rybolovu. Dnes ráno mm, eh, jsme hovořili se spolupracovníkem Michela Barniera eh, a Eh, musíme si uvědomit, že tady budou posílené kontroly sanitární, fitosanitární, máme tady a budou 27 kilometrové zácpy, pakliže nezabráníme tomu, eh, aby tady došlo k eh, plynulé dopravě. A myslím si, že malé a středně velké podniky eh, budou vystaveny četným překážkám, protože budou najednou eh, doporuč- eh, obchodovat se s třetí zemí. A regiony, kterých se to nejvíc týká, eh, jsou postiženy dvěma eh, v dvojím ohledu. Za prvé fluktuaci eh, z Spojeného království jako příklad organizace Evropského parlamentu protože tady máme privilegované partnery pro vyjednávání v oblasti Brexitu a vztahu se Spojeném království. My se snažíme zasazovat se o to, aby vznikly nástroje, které budou doprovázet tyto postižené regiony. Už podle usnesení z roku 2001 je třeba změnit status hranic, aby se hranice změnily ve vnitřní hranici. A pan Paňo tuto, to, tento návrh usnesení předložili ve Štrasburku aby eh, byly financovány příslušné nástroje ze strukturálních fondů takovým způsobem, aby se nalezla, nalezlo praktické východisko pro regiony, které budou nejvíce dotčeny. Stejně tak bychom rádi, aby se ovolnili před, mm, prostředky z Fondu soudržnosti. Děkuji vám, kolegové. Děkuji. A slovo má náš kolega Michael. President, uh... Děkuji, pane předsedo. Eh, mm, opravdu tedy je to šílenství kolem toho Brexitu a je skutečně těžko říct, kdy začít. Eh, my máme tedy eh, dohodu, kde tedy se skutečně dospělo k velmi, velmi bolestným kompromisům a těžce se k tomu dospívalo. Nicméně bylo to dohodnuto oběma stranami v listopadu loňského roku výbor regionu byl v debatě o Brexitu velmi eh, aktivní. A to je samozřejmě eh, jasné, protože eh, dopady Brexitu budou nejvíce pocitovány na té místní a regionální úrovni. A díky vám, pane předsedo, díky skupinám, regionální skupině pod vedením paní Kastr a Eh, také komise eh, eh, zpracovala dokumenty posouzení regionálního dopadu Brexitu a samozřejmě ty dopady se různí. Nedop dopadnou nicméně na všechny regiony, ale některé více, zejména tedy v Nílzemí, Belgii, Francii a samozřejmě také ve Velké Británii. Ale Eh, když pomineme ten ekonomický dopad, tak ten dopad, který by nás měl zajímat nejvíce, zvláště tedy nás Iry, je zachování míru na hranicích 20 eh, let po podepsání velkopáteční dohody. 30 let před touto dohodou eh, zde byla, to, byl, to byl prostě region těch nejhroznějších projevů násilí. Eh, paramilitaristické organizace eh, stále tedy existují a proto zde máme eh, onu irskou pojistku, která by měla zajistit kontinuitu společného trhu. Bohužel tedy britská vláda se nyní snaží právě tuto Eh, irskou pojistku přejednat. Ale opravdu neexistuje alternativa, neexistují žádná eh, kouzelná, zázračná technická eh, řešení. Ano, jestliže tedy budou do budoucna takové technické možnosti, pak se můžeme vrátit a e, přejednat, upravit tu irskou pojistku. Ale teď je skutečně třeba e, ratifikovat e, tu, ten návrh smlouvy o odchodu Velké Británie to je v našem společném zájmu. Děkuji tím. Uzavírám seznam řečníků teď, protože musíme respektovat harmonogram. Ještě eh, tady máme hodně řečníků a jako další je kolega Horta. Děkuji, pane předsedo. My eh, plně souhlasíme s analýzou, eh, která tady právě zazněla. Já myslím, že budeme muset eh, se trošku zamyslet nad riziky, eh, riziky přímé demokracie. Odchod eh, Velké Británie bez dohody v době, kdy se stahují mračna nad světovou ekonomikou, se skutečně dotkne, dotkl by se každého měl by velmi významné ekonomické a sociální důsledky. Proto je důležité zajistit, aby eh, dohoda eh, mezi eh, Evropskou unii a Spojeným královstvím byla přijata a naplňována. Poněvadž kdybychom ji teď zrovna teď začali znova otevírat, bylo by to zdroj nejistoty. Eh, navíc eh, Velká Británie má svoji úlohu eh, při zajišťování světové bezpečnosti a bezpečnosti evropské. Jak během Brexitu, tak také po něm tato role bude nadále důležitá. Doufáme, že návštěva paní Mayerové v Bruselu bude mít pozitivní vliv. Já bych chtěl zmínit, že důležitost bratislavského regionu je mimořádně důležitá pro automobilový průmysl. My jsme se zbavili těžkého průmyslu a stali jsme se také regionem, kde se vyrábí nejvíce automobilů na hlavu. Automobilový průmysl je klíčovou hnací silou ekonomického růstu na Slovensku a e, samozřejmě jsme velice závislí na vývoji e, automobilového průmyslu globálně. My jsme malá země a jsme závislí na globálních automobilkách a samozřejmě závisíme tedy na rozhodnutí, která se odehrávají jinde. E, na Slovensku máme eh, Volkswagen, eh, Peugeot, eh, Kia a britsko-indickou společnost Jaguar Land Rover, kteří se na Slovensko dostali teprve nedávno. Velice nás zajímá, máme velké obavy se dopadu Brexitu na právě automobilový průmysl a navázaná odvětví, včetně výzkumu Eh, je 53 dnů do Brexitu a stále tady máme obrovskou nejistotu. Děkuji a teď má koleg, slovo kolega Stenson. Uh, thank you. I come... Děkuji. Eh, já jsem z pohraničního irského regionu a musím říct, že Brexit je naší obrovskou obavou a už přestáváme důvěrovat, důvěřovat Britům, že se jim podaří opustit Unii eh, uspořádaným způsobem. Musíme se ptát Britů, opravdu víte, co chcete? Tady skutečně je čas na to, abyste eh, přestali desinterpretovat backstop, tedy irskou pojistku. My chceme zajistit, aby uvnitř Irska nikdy se nevrátila tvrdá hranice tady skutečně eh, budeme se chovat eh, rozumně, eh, tak tato pojistka nikdy nebude skutečně aktivována. Jde nám skutečně o mm, dopady na naši region, na obyvatele našeho regionu. Jde to o studentech, kteří nebudou moci chodit do školy přes pevnou hranici, o lidech, kteří dojíždějí do práce nebo do nemocnice Eh, přes hranici. Jde skutečně o zacelování ran v oblasti eh, příhraniční. Skutečně tvrdý Brexit, to je něco, co nechceme, proto chceme tuto pojistku. Prostě v žádném případě se nechceme vrátit zpátky do doby uzavřené hranice. Já skutečně nemůžu věřit tomu, že Spojené království chce omezit možnosti svých vlastních občanů, svých vlastních dětí eh, k výběru studia. A my jsme v pohraničí eh, věnovali léta a léta práce, abychom eh, staré rány zhojili. Je skutečně třeba, aby Británie přestala obvinovat Iry Eh, z toho, co se má stát. Děkuji. A nyní pan kolega Kalabrík. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já vám chci říci, že skutečně logicky všichni respektujeme rozhodnutí britského lidu, i když nám se to zdá velice špatné, milné rozhodnutí, které způsobí vážné problémy celé Evropě a to především poškodí Spojené království. Já jsem z, z okolí Valencie, jsem z tohoto regionu, pro nás je to zásadní téma a protože je naší hlavní prioritou, mm, tak jak i o tom hovořil pan Barně, my jsme s ním přímo jednali a řekli mu, jaká je naše priorita, to znamená ochránit práva občanů a my v našem kraji eh, přijímáme 100 tisíc Britů a 30 tisíc našich spoluobčanů zase žije ve Spojeném království, takže je třeba garantovat jejich eh, pracovní práva, práva přístupu k zdravotnickým službám, práva přístupu ke školství, do škol, aby ten Brexit náhodou ne eh, znamenal utrpení našich spoluobčanů. A samozřejmě my chápeme a vyjadřujeme solidaritu i s Irskem a s mírovým procesem, protože právě je třeba se i vyhnout jakýmkoliv krokům, které by znamenaly utrpení občanů. A takže je třeba chránit práva, ale potom sektory, jako třeba mm, eh, automobilový sektor, potravinářský sektor, které jsou velice propojeny i se Spojeným královstvím a tam Spojené království hodně bude trpět. A také vám musím říct, že samozřejmě 3 miliony turistů, které každý, kteří každý rok přijíždějí k nám do našeho regionu Britu, tedy to je také důležitý zdroj důležití lidé a takže letecký prostor a spojení leteckou dopravou, to je zcela zásadní věc. A proto samozřejmě my jsme proto, plédujeme proto, aby skončilo to e, šílenství, aby to skončilo dohodou a aby došlo ke rozumnému, přiměřenému přechodu, aby e, všichni získali řádný status a samozřejmě litujeme toho, že Britové nás opouští. Děkuji. Merci beaucoup. La parole est maintenant... Děkuji. A kolega Kupo, Andrew Kupo. Hello. Uh, fellow, fellow Europeans, um, it... uh, Vážení spoluevropané, eh, eh, Možná, že toto je poslední plenárka s účastí britských členů. Možná. Eh, a možná to bude jinak, podle toho, jak rozhodne paní Mayová nebo paní Maybeová. Navzdory Brexitu eh, eh, Spojené království zůstane nadále propojeno s Evropskou unii v mnohých oblastech, třeba klimatická změna. My určitě spolupracujeme na Eh, klimatických cílech COP21 z Paříže eh, ve spolupráci s EU. A eh, také slyším, že se tady říká, rozhod, respektujte rozhodnutí. Já skutečně nerespektuji referendum, které bylo vedeno lidmi, jako je Faráč, Vísmok. smog Eh, Johnson, kteří prostě nás dovedli do tohoto marasmu. Já to rozhodnutí nerespektuji. Dneska víme, že 56 eh, podle posledních výzkumů veřejného mínění by raději zůstalo eh, v Evropské unii. A mnozí se nyní cítí zrazenými, zejména mladí lidé, kteří, kteří jsou odstřiháváni od spoustu, spousty příležitostí, jako třeba Erasmus a podobně. Čili došlo tady k financování ze strany eh, Ruska, eh, eh, mnohonásobně byl porušen volební zákon a tak dále. Takže jestliže budeme odcházet z Evropské unie, pak tedy máme zodpovědnost, aby tu budoucí politiku nám nediktovali Borisové Johnsonové, Nigelové Farážové a Rees Mogové, a jejich nenávist. My musíme přepnout na politiku naděje a uvažování vpřed. Tak to zvítězíme nad Brexitery. Děkuji, kolega Alde Borch. Thank you very much, President, and uh, I'm sure that... Děkuji, pane předsedo. Já tedy <clears throat> věřím, že eh, ne eh, všichni tady eh, budou souhlasit s tím, že Brexit, zejména tvrdý Brexit, by vyslal asymetrické vlny šokové přes Evropu. To v podstatě znamená, že Máme eh, zde regiony, jejichž ekonomika eh, bude skutečně silně postižena. A samozřejmě to pocítí naši občané, občané, za něž rozhodujeme. Ale není to jenom ekonomická záležitost. Brexit také bude mít vliv na způsob, jak budeme cestovat, ovlivní naše kulturní zájmy, ovlivní také fungování našich eh, výzkumných institucí a univerzit po celé Evropě. To všechno je nyní ohroženo. Ovšem já dnes dopoledne eh, tady eh, myslím zejména na mladé lidi v Evropě. Jsem si jist, že kdyby zítra proběhlo referendum ve Velké Británii, 70, 80, možná 90 mladých by hlasovalo pro to, abychom zůstali eh, v sjednocené Evropě, jako máme dnes. Jejich budoucnost není budoucností fragmentovaných národních států. Je to budoucnost v podobě spojené Evropy. Eh, kostová eh, skupina pro regionu. Eh, tady je k tomu takový vtip. Eh, v letadle eh, stojí dva lidé u dveří. Jeden řekne, chcete si vzít <clears throat> chcete si vzít padák a ten druhý říká, ne, ne, sta, ne mě stačí vlajka a tím se myšlená britská vlajka. Ne, kolegové, <clears throat> Eh, my musíme zůstat v Evropě, protože jinak eh, rozbijeme všechno to, co zde bylo budováno za desítky let. Eh, Brexit to není jenom o ekonomických následcích. Rozbíjení Evropy to je záležitost o které bychom měli uvažovat hluboce, poněvadž nacionalismus v Evropě je na vzestupu a Brexit je jedním z jeho projevů. Ano, děkuji. Nyní pan kolega Said Bezan Mev. Uh, děkuji. Já uh, opravdu sympatizuji s tím, jaký vliv bude mít eh, Brexit na eh, Evropskou 27 a samozřejmě také na Irsko. Já vím, jak Irsko ovlivňovalo generaci mladých lidí v 70. letech a my se k tomu nechceme vracet. Já eh, zasedám v Národním shromáždění Velšském a my jsme tady hlasovali spíše pro to, abychom zůstali takže eh, já musím říci, že je velice důležité pro eh, budoucnost eh, našeho národa, velšského národa, a aby zůstaly otevřené dveře pro nás. My chceme jako Velšané obchodovat s Evropou, chceme mít kulturní výměnu. My ve Velsu máme opravdu Eh, my jsme závislí také na ocelářském průmyslu a víme, že pokud se dostaneme z Evropské unie pryč, čekají nás eh, celá kanadská, americká a také evropská. My tedy chceme, aby pokračovaly rozhovory a aby se nám dveře nezavíraly. Eh, chceme si udržovat pozitivní vztahy se všemi v této místnosti a samozřejmě eh, strašně důležité je, eh, jaký vliv to bude mít na mladou generaci. My jsme se snažili tady tento rozchod zastavit, ale eh, nepodařilo se nám, čili prosím, nechte pro nás dveře otevřené. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo kolega Bentley. Eh, děkuji, pane předsedo, že mohu zde promluvit. Já jsem novým členem eh, tohoto výboru regionu a mluvím ne poprvé a možná i naposled. Eh, chtěla jsem ujistit všechny z místních radnic a regionálních úřadů. A my tedy v Anglii, ve Skotsku a ve Velsu Chceme vést a vedeme eh, eh, dialog s britskou vládou, protože britská vláda má samozřejmě vliv na místní orgány a a e, tam, kde se do praxe uvádí například evropská legislativa, tak je to zejména e, na právě místních a regionálních orgánech. To je, e, se týká životního prostředí, bezpečnosti, potravin a tak dále. To jsou věci, které jsou na nás, na místních orgánech. A my potřebujeme, aby ta Eh, práce se odehrávala tak jako dosud eh, v klidné a konstruktivní atmosféře. Nám tedy z celého Brexitu jde hlavně o to, jak to dopadne na jednotlivé lidi, na jejich eh, živobytí, na jejich blahobyt a podobně. A chceme, aby to dopadlo co nejlépe. Samozřejmě také vy, pane předsedo, bylo by velice dobré, kdybyste nám pomohl udržovat otevřený dialog s výborem regionu, poněvadž toto je velmi důležité. Pro mě je místní a regionální samozpráva vášní a my máme prostě povinnost, abychom to udělali co nejlépe pro naše lidi a pro budoucnost našich dětí. Děkuji a jako poslední promluví náš kolega Christophe Ruhon. Pane předsedo, v každém okamžiku je nám jasné, že Brexit bude mít negativní dopad na Evropskou unii, ale budeme mít také katastrofální dopady pro Velkou Británii. Podle mého názoru, jak nejlépe zabránit negativním dopadu je, aby nedošlo vůbec k Brexitu. Dnes, jak už to řekl jeden přítel, který ehm, chybuje, by se měl zastavit a, měl, a ten sám řekl, mělo by se konečně skoncovat s touto pitomostí eh, dnes starostové, kteří stojí pevně nohama na zemi, vidí důsledky toho, k čemu dojde Eh, dojde-li k Brexitu. Jeden kolega řekl, že tento Brexit byl zmanipulován zahraničními silami, že Britové si vůbec neuvědomovali všechny dopady Brexitu a že je třeba udělat o krok zpět a zorganizovat nové referendum proto, aby se zabránilo tomuto Brexitu, který bude mít tak negativní dopad proti Evropě, pro Evropu, ale hlavně negativní dopady pro velkou Británie, Velká Británie, riskuje, že se stane malou Británií, přijde ještě o Skotsko. A proto je třeba zastavit tuto hloupost a prostě nepřipustit Brexit. Drazí kolegové, děkuji vám mnohokrát za tuto intenzivní výměnu názoru. Jistě bychom o tom mohli diskutovat ještě dlouho, ale bohužel už nemáme čas. Je to naše poslední plenární zasedání před 29. březnem a já nemohu předvídat, k jakým závěrům dojde. Uvidíme, ale každopádně budeme diskutovat na předsednictvu výboru regionu v Dubnu o modalitách budoucí spolupráce. A už jsem o, to, o tom hovořil u příležitosti naší poslední schůze. A je třeba, abychom našli a jistě nalezneme nějaký dobrý, nějakou dobrou cestu, jak pokračovat ve spolupráci s územními britskými zastupitelstvy. Drazí kolegové, Původně jsme předpokládali, že budeme diskutovat o politice sousedství Evropské unii s vysokou představitelkou SVČ paní Morgerini. Bohužel vzhledem ke krizi ve Venezuele eh, se musela odebrat na zasedání schůzy. A my bychom si ale přáli, aby se udržela tato diskuse s SVČ o rozvoji sousedství a budeme tady mít paní Amisícia. Eh, předsedo Rady územních společenství Africké hospodářské a měnové unie. A my jsme měli také tu čest účastnit se eh, tento týden ve spolupráci s Evropskou komisí eh, již diskusích na tomto tématu. Já ho tady vřele mezi námi vítám, ale vidíte, jak Brexit nás všechny zaměstnává. E, konference se účastnilo 600 zástupců místní a regionální úrovně pro zejména se diskutovalo o decentralizované spolupráci na pěti různých kontinentech. Je to jedinečná příležitost pro posílení spolupráce na decentralizované úrovni. Je třeba, abychom společně čelili těm nejaktuálnějším výzvám pro udržení trvalého rozvoje na místní úrovni a je třeba, aby se to zahrnulo do rozpočtu po roce 2020. My se zabýváme mezinárodní spoluprácí zejména prostřednictvím partnerství. Hraje klíčovou roli na naší dnešní planetě při zapojení se do konkrétního uskutečňování cílů tisíciletí a trvale udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. A mm, my eh, se aktivně zasazujeme u toto, o tuto decentralizovanou spolupráci, která je naprosto zásadní. Eh, význam je třeba zohlednit jak v politických rozhodnutích Evropské unii, tak také ve finančním podporu, ve finanční podpoře místním a regionálním okterů. Stanovisko kolegy na které bylo k tomuto tématu přijato v prosinci minulého roku, ukazuje, jak pozitivním způsobem eh, bylo toto stanovisko také přijato Evropským parlamentem, který zahrnul eh, toto stanovisko do svého usnesení. Máme také takový port decentralizované spolupráce, kterou jsme zahájili se s Evropskou komisí. Aby se zaručilo, že ten nový portál bude odpovídat skutečným požadavkům, snažíme se zapracovat také vaše náměty a nápady prostřednictvím onlineových připomínek a um, apeluji na vás, abyste se připojili do této spolupráce a můžete se domluvit také s našimi kolegy v předsálí. Drazí kolegové, a dovol, dovolte, abych nyní předal slovo k předsedovi Rady územních společenství Západoafrické hospodářské a měnové unie panu Franco Alberto Amishiovi. Je naším zásadním partnerem těchto společných akcí. Uh, a e, významným partnerem v kontextu západoevropské spolupráce a decentralizované spolupráce. On přednese takový krátký úvod a potom dám členům tohoto fóra také slovo. Pane ministře, máte slovo. Merci, monsieur le président de séance. Děkuji, pane předsedo, milí členové výboru regionu, dámy a pánové. Eh, vedu delegaci radu, delegaci rad, západo západoafrické unie, měnové a ekonomické unie a skutečně jménem všech musím říci, že mě velice eh, těší, že jste mě pozvali a že mohu hovořit o tématech, která leží na srdci městům a obcím. A Zároveň musím vám říci, jaká ponaučení mám z toho fóra, které se konalo zde v pondělí a v úterý. Fórum mm, eh, se stalo takovým unikátním prostorem pro dialog na téma spolupráce, rozvojové spolupráce a více než 500 zástupců eh, místních a regionálních mm, zástupců EU a partnerských zemí se sešli na tomto fóru, včetně příslušníků různých združení, lidí z praxe, z terénu, kteří se sešli, aby řešili ústřední téma a to je Eh, udržitelný rozvoj měst. Je třeba si připomenout, že více než polovina obyvatel na světě žije ve městech. Eh, v roce 60 to bylo pouze 34%, tedy jde o problém, kterému se musíme věnovat s tím, že e, je v urbanizace e, se zvyšuje. V roce 2050 to bude 2 miliardy, 2 miliardy lidí navíc, kteří budou žít ve městech. Tudíž musíme se naučit transformovat tuto výzvu v příležitost pro naši společnost. Tato problematika byla právě řešena účastníky, kteří se rozdělili do pracovních sekcí v eh, Open Space a jednali o 60 tématech, eh, a mm, včetně témat jako solidární ekonomika a inkluzivní vládnutí. Já chci poděkovat všem účastníkům za jejich angažovanost a především jsem mm, rád, eh, když vidím, jak užitečná doporučení vyslali evropským institucím. Především musím zdůraznit, že účastníci doporučili Evropské unii, aby nadále přičítala velkou pozornost různorodosti jednotlivých území, kterých se politika, rozvojová politika týká. I když eh, města jsou viditelná, pokud jde o problémy, které mají, tak nelze zapomínat ani na venkov. Například v Nigeru, jedna ze zemí, která založila e, hospodářskou a měnovou západoafrickou unii, tak 83,65 obyvatel žilo e, v, na venkově v roce 2017. Tato pozornost, která se věnuje různorodosti území, musí jít dále, poněvadž specifické charakteristiky malých měst, obcí musí také být součástí našich rozvojových politik. Konkrétně to znamená třeba různé projekty s daleko nižšími rozpočty podle možností administrativních kapacit a finančních kapacit obcí, menších obcí a mm, prezentace partnerství mezi Dogbem z Beninu a belgickým městem Roselár, to byl krásný příklad takového efektivního projektu, i když ten rozpočet je dost malý. Eh, řada účastníků eh, řešila otázku, která jim velice leží na srdci, a to je financování projektů decentralizované spolupráce. Eh, místní samozprávy, krajské samozprávy jsou velice specifické a často se to velice liší od nevládních organizací. Tudíž je politování hodné, že návrh komise pro příští finanční rámec ne stanoví specifický rozpočet pro místní samozprávy. Udržitelný rozvoj měst znamená celou sérii temat, jako zaměstnanost, bezpečnost, životní prostředí, integrace migrantů a další témata. Nemůžeme je řešit všechny, takže já se do, si dovolím e, zmínit pouze tři. První se týká mládeže. Účastníci a řečníci dospěli k závěru, že je třeba věnovat obzvláštní pozornost mládeži při přípravě našich veřejných politik. A vlastně tak, jak již řekl profesor Stephen Smith. Mladá Afrika <clears throat> se vyvíjí eh, a je tam mm, více než 40 obyvatel, kterým je méně než 15 let. U, mě na pobřeží Slonoviny je to mm, více než 15 který dětí. Role eh, Eh, role žen, role žen v rozvoji, to také řešilo se tam eh, a bylo doporučeno podpořit sítě žen, jejich eh, inkluzi na trh práce, jejich začlenování i do funkcí a, a zlepšit i veřejné služby jim určené. A nakonec dovolte, abych zmínil poslední bod, a to, je, to jsou ty vykořeněné kategorie lidí. A během toho fóra eh, jsme dospěli k závěru, že ta partnerská logika eh, toho fóra decentralizované spolupráce by se mm, měla ubírat tou cestou, že migrace se nebude považovat za krizi, ale za příležitost. Eh, mm, mm, zde místní samozprávy hrají velkou roli, protože poskytují právě ty základní veřejné služby, ale rovněž jsou i aktérem integrace migrantů do společnosti. Dámy a pánové, závěrem musím vyjádřit přesvědčení, že diskuse o e, těchto e, světových a mm, výzvách, průřezových výzvách mohou být užitečné pro starosty a e, místní zastupitele z Afriky a já doufám, že doporučení eh, předložená účastníky fóra obohatí činnost evropských institucí a za tímto účelem chci konkrétně apelovat na členy výboru regionu, aby tato doporučení Eh, o, eh, o spolupráci, rozvojové spolupráci, aby to nezůstalo pouze na papíře, aby se to naopak stalo součástí jejich eh, nebo vašich aktivit, tedy legislativních aktivit zde v Bruselu i konkrétních aktivit ve vašich obvodech. Děkuji a jsem vám k dispozici, pokud bude diskuze. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám mnohokrát, pane ministře, za toto zhrnutí práce a perspektivu, kterou jste nám načetl. A teď budeme diskutovat a jako první se přihlásil náš kolega Vicenco Bianco. Presidente Lambert, presidente... Pane předsedo to Lambertu, pane předsedo Amikiovi. Děkuji za váš příspěvek, protože vy jste potvrdil, jak ústřední roli hrají místní samozprávy ve své různorodosti a ty právě řeší globální výzvy, které eh, eh, způsobuje právě ta nutnost udržitelného lokálního rozvoje. Zde mm, mm, toto fórum mm, pro rozvojovou spolupráci také v pondělí a v úterý spolu s Evropskou komisí zorganizovalo, jak řekl pan předseda, eh, Mm, e, akci, která e, zahrnovala 500 účastníků z 80 zemí z pěti kontinentů. To ukazuje, jakou pozornost náš výbor této tematice věnuje. My jsme tam měli místní zastupitele, tedy z e, obcí, z regionu a včetně 50 členů našeho výboru, ale i jsme tam měli starostu z Mogadišu, z Islamabadu, starostu z Prompenu a z Tunisu a vlastně poprvé to je žena. Žena, která se stala starostkou, primátorkou a dá, měli jsme tam další zástupce, prominentní zástupce vědeckých kruhů a naše fórum bylo příležitostí pro to, abychom nastolili velice užitečné bilaterální kontakty i prostřednictvím diskuzí. My jsme apelovali na účastníky, aby aktivně se zapojili, aby využili své schopnosti, kompetence a proto bylo vytvořeno 60 skupin, pracovních skupin, které eh, předkládali své zkušenosti hm, s decentralizovanou spoluprací, eh, hovořili o tom, co by doporučili politikům a to bylo určeno všem institucím EU. A jako okamžitá reakce na tato doporučení hm, Eh, zde eh, komise řekla, že to vezme do úvahy do svých partnerských smluv, vztahu. Závěrem, ignorance a předsudky to je často zdroj strachu, úzkostí, nenávistí, toho, že se lidé uzavírají do sebe. My jsme eh, si vyslechli, jaké problémy mají tito lidé, jakými frustracemi trpí a jaká, jaké mají naděje a znát se lépe, učit se vzájemně od sebe, naslouchat. Tím překonáme tyto předsudky. To je nezbytné pro to, abychom spolupracovali, znali se a řešili problémy, které jsou více společné, než si někdo může myslet. Děkuji. Slovo má teď náš kolega Fernando López Miras. Pane předsedo, pane Amikio, hovoříme o roli měst a e, venková pro uskutečňování globálních cílů na lokální úrovni. Jistě nemůžeme postupovat izolovaným způsobem, nýbrž v alianci, ve spolupráci a spojenectví za vzájemného uznávání, za investice do technologií, abychom mohli dosáhnout těchto trvale udržitelných cílů i na lokální úrovni. Eh, já zastupuji region, který je na ehm, pobřeží Středozemního moře a proto je důležitá politika v oblasti mezinárodního rozvoje, oblasti Mursie, protože dáváme přidanou hodnotu k uskutečňování cílu s našimi společníky. Autonomní oblast Mursia eh, přispívá ke snižování skleníkových plynů a snaží se bojovat proti klimatickým změnám. Máme vynikající příklady, jako například bezpečná řeka Tacho. E, snažíme se zlepšovat situaci e, v zemědělství na jihu Španělska a na jihu Evropské unie. Je třeba zaručit bezpečné potraviny, je třeba zabezpečit také to, aby Evropská unie nehleděla pouze na sever, ale také na jih. A možnost, kterou máme dnes rozvíjet naše naše partnerství a sousedství, eh, které tady reprezentuje náš kolega Amikia, nám dává skvělou příležitost a já vám mohu říci, že naše autonomní oblast Morsia se cítí velice zavázána této spolupráci a je třeba, aby naše akce byly ještě efektivnější. Děkuji vám mnohokrát a přeji všem krásný den. Děkuji a slovo má teď kolega David Simons. Well, thank you, President. My... Děkuji, pane předsedo. Eh, pan kolega to velice výstižně eh, řekl, eh, jak se připravujeme na Brexit. A myslím, že my se na to díváme stejně. Jakým způsobem se zaměřit na to, aby to mělo co nejlepší dopad na lidi. A také zde. Já jsem se eh, v loňském roce eh, v pobřeží Slonoviny zajímal o to, eh, jaký dopad na lidi mají projekty sponzorované EU. A zdá se mi, že dochází ke vzájemně výhodnému Eh, výhodné ekonomické spolupráce. Například zemědělské produkty z, tohoto oblasti, z této oblasti, eh, po které je velká poptávka v Evropě, eh, tak toto se bude dále rozvíjet. Například biokáva, biočokoláda, hm, vytváříme pracovní místa a také jsou to výhodné obchodní vztahy s Evropskou unii. Druhý projekt, který je také důležitý, to je něco, o čem jsme tady už eh, hodně eh, debatovali. A sice jak zvládat různé faktory, které působí migraci, eh, a to je významný pohyb po celém světě. Ekonomický eh, rozvoj dává eh, lidem šanci, šance, jaké třeba u nás v Evropě považujeme už za normální a běžné. Takže já věřím, že do budoucna nad rámec dohod z Kotony eh, je důležité, abychom se soustředovali na náš vlastní přístup, včetně tedy podpory Spojeného království Eh, pro africké země. A musíme se soustředit právě na vzájemně výhodné ekonomické vztahy spíše než na poskytování pomoci. Děkuji. Nyní pan kolega Petr Kurz. Prezident, liebe Kolleginnen Pane předsedo, kolegyně, kolegové, já si myslím, že v Evropě kromě eh, soudržnosti a posilování EU máme také další velké téma a to je rozvoj Afriky. Eh, myslím, že je to existenční záležitost také pro Evropu. Eh, komise pro eh, rozvoj a obchod se domnívá, že ty investice by tam měly být v, hodnotě miliard ročně, aby za to mělo efekt. Současné investice jsou celkem minimální, takže je důležité, aby se vyvinula eh, strategie, eh, která eh, bude možná, která, která pomůže také městům zapojit se do těchto věcí. Města se poněkud odlišují od jiných aktérů. Je zde větší politická viditelnost, je zde eh, určitá schopnost, expertíza, jak se těmi problémy zabývat. Eh, možná tyto znalosti mohou být také přenášeny. A samozřejmě eh, otázka sociální politiky. Je to, je, do této práce je možná také zapojit komunity, lokální komunity migračního původu. Takže zapojení měst je nástrojem k tomu, aby rozvojová spolupráce byla úspěšnější a zacílenější. Takže my zde můžeme stanovat impulsy, což je samozřejmě eh, chválihodné, ale to, co eh, jsme dosud učinili, eh, to je jenom takový začátek výrazně silnějšího financování a zapojení měst do této spolupráce. Děkuji, Franz Schausberger. Pane předsedo, pane Mikio, jakožto zástupce regionu ze střední Evropy eh, chci eh, říci, že nejenom eh, země na pobřeží Středozemního moře mají určitou zodpovědnost, ale z hlediska historického rozvoje vůči rozvoji v Africe má zodpovědnost celá Evropa. Západoafrická Eh, měnová a hospodářská unie je podle mě vynikající příklad toho, jak Afrika může do budoucna eh, vzít svůj vlastní osud do vlastních rukou. A my tedy musíme v tomto podporovat Afričany také do budoucna. Důležitá je také eh, rada regionálních a místních orgánů, tady máme skutečně eh, vhodného partnera jako výbor regionu. Domnívám se, že rozvojová politika se musí zabývat nejenom hospodářskými cíly, ale také sociálními, vzdělávacími, eh, zaměstnaností a také eh, posilováním demokracie. Rozvojová politika, dámy a pánové, nemůže být ponechána pouze eh, na zodpovědnost eh, vnitrostátním vládám, ale musí mít eh, svůj regionální rozměr. To znamená, že by zde měl být konkrétní podpora regionu evropských směrem k regionům africkým, tedy aby se pomoc dostala přímo tam, kam patří, kam má dospět, zejména teda k regionům a městům. Velkým problémem je odchod lidí z venkova, tomu bychom měli se postavit a potom také migrace. Já chci říci, že rakouské předsednictví 18. prosince uspořádalo eh, summit na vysoké úrovni mezi Afrikou a Evropou a eh, tam se podařilo také dohodnout mnoho různých investic. Děkuji a nyní Ilorsa Subiria. Ministro jauna, presidente Anderea, batzordekideak, giza garapen iraunkorra sustatzeko eta pobrezia erabat. Pane ministře, je důležité podporovat sociální rozvoj a Eh, je třeba pomoci v uskutečňování cílu vymítit chudobu. Eh, baskická vláda je přesvědčena o tom, že spolupráce pro rozvoj má kapacitu transformovat eh, tuto skutečnost a jsme přesvědčeni v Baskicku, E, o tom, že to lze činit, protože už 30 let provozujeme v Baskicku spolupráci pro rozvoj. Je to politika, která má veliký záběr. E, loni 48 milionů eur Baskicko dalo s třetím zemím na jihu. Financujeme 90 projektů a 19, 19 projektů v oblasti humanitární nemoci, eh, pomoci. Pardon. E, rozvojová Pomoc je vzorem decentralizované spolupráce a nabírá nových reálných rozměrů. Propojuje společnosti, podporuje projekty integrující baskické obyvatelstvo s lokálním obyvatelstvem jiných zemích. Eh, protagonistou této spolupráce je také občanská společnost v Baskicku, která se aktivně účastní rozvojové spolupráce. A za třetí, eh, eh, tady se poměřuje specifický význam zejména genderové rovnosti a eh, možnosti dalších kapacit pro investice. Dalším příkladem byla Amerika. Právě jsme schválili plán pro rozvoj 2018 až 2021. Jedná se o nástroj, jak čelit dalším výzvám Mm, za prvé chceme pokročit v koherentnosti politik a za druhé chceme dát priority africkému kontinentu a je třeba, abychom zdůraznili eh, význam této spolupráce. Děkuji mnohokrát. Merci beaucoup. La parole... Děkuji mnohokrát a slovo má nyní náš kolega Danes Jokjaki, který je posledním řečníkem. pane předsedo. Já bych velice rád napřímil vaši pozornost na důležitou skutečnost. A sice dohoda starostů už se stala globálním jevem v Evropě. Vždycky to zdůrazňujeme i tady. Má, vytvořili jsme instituci vyslance a vidím tady také možnost další spolupráce i s africkými městy. Já jsem nedávno byl v Keně, kde jsme hovořili o tom, jak pokračuje spolupráce v nejrůznějších oblastech a mohl jsem vidět, že zájem na africké straně je veliký a kolegové z evropských měst a regionů mohou během konventu starostů, který se sejde hovořit o lepších možnostech spolupráce se severoafrickými kolegy, abychom je více zapojovali do budoucna bychom měli činit více v této oblasti, zejména co se týče spolupráce v oblasti energií. To bychom měli prohloubit. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. A nyní bych rád vyzval pana ministra. Přejeli si to, aby reagoval na to, co tu zaznělo. Dávám vám slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkoval všem kteří se účastní této diskuze a také všem, kteří se chopili slova. Jejich příspěvky nás ujišťují o vůli a připravenosti Evropského výboru regionu pro o posílení spolupráce, která začíná se rozvíjet mezi eh, místní a regionální úrovní Evropy a Afriky. Eh, byla již realizována řada věcí v této oblasti, zejména v určitých lokálních úrovních a e, dnes ti druzí ukazují svou vůli a připravenost pokračovat v této spolupráci a vytvářet nová partnerství na základě solidarity. A to se projevuje i dnes. A je to to, co si přejeme. Svět dnes to není pět kontinentů. Svět dnes to je jeden jediný soubor který tvoří těchto pět kontinentů, ale je to jeden jediný soubor. Jsou to lidské bytosti, kteří žijí v různých eh, územích, v různých regionech. A jak už tady zaznělo z úst jednoho z řečníků, je třeba se lépe poznávat, abychom mohli lépe spolupracovat. A myslím si, že to partnerství, které bylo podepsáno mezi výborem regionu a Radou územních společenství Západoafrické hospodářské a měnové unie to ukazuje. Každoročně to jsou zástupci z jihu, kteří se setkávají se zástupci z severu, aby konzultovali o decentralizované spolupráci v rámci trvale udržitelného rozvoje. Vždycky to jsou zástupci regionů a místních úrovní z Evropy, kteří se odebírají do Afriky, aby hovořili o té centrální spolupráci, aby viděli, jaké již přinesla výsledky, aby konstatovali, kde došlo ke spoždění a za jakých překážek, abychom zlepšili naši spolupráci. A veškeré toto úsilí není jenom pro rozvíjení nějakého prostoru, je to proto, aby se pomohlo konkrétním lidem, starým i mladým, zlepšit podmínky jejich života. A jsou témata, která jsou prioritní v této oblasti. Zaměstnanost, především zaměstnanost mladých lidí. To je to, co může spojit naše síly napříč africkým kontinentem, protože všichni tito lidé, kteří překračují Saharu, aby se dostali do Evropy, jsou síly, o které přichází Afrika. Proto je lepší znásobit pomoc, ale ne pomoc zemím, ale pomoc obyvatelstvu Afriky, aby se mohlo rozvíjet. A právě proto jsou nejlepší místní zastupitelstva, místní úroveň, které jsou nejblíže obyvatelstvu, které jsou nejblíže ženám i mladým, muž, mladým lidem. A znásobíme-li tuto pomoc, mohu vám říci, že to navýší uh, možnost eh, zaměstnanosti mládeže, protože mládež je, tvoří zhruba polovinu obyvatel Afriky. Eh, děkuji mnohokrát za to, že jsem sem byl pozván. Dochází tady k obnovení Mm, eh, prác, spolupráce mezi generacemi, třeba vytvářet další podmínky pro lepší integrování obyvatel. To všechno jsou prvky, které jsme zdali na 19, v 19. a začátkem 20. století a jsou to také fenomény, které máme dnes tváří v tvář v Afriky. Eh, historie našeho spolužití eh, v minulosti by nám měla pomoci pro vytvoření takových podmínek, aby konečně ta problematika migrace, která je dnes tak obrovská, nebyla potíží, ale aby konstituovala pozitivní prvek ve spolupráci severu a jihu. Pan López hovořil například o tom, jak je třeba posílit spojenectví měst. To je zcela zásadní. Pan David Simon řekl, jak zapojit eh, občany, aby měli větší užitek. A já jsem rád, že Velká Británie eh, pokračuje ve svých aktivitách v Africe. Pan Gurs, pan Charlesberger, paní Ziberia, pan Žadla. Všichni demonstrovali svou vůli a připravenost posílit takováto partnerství. A to je to, co si přejeme, co rádi slyšíme. Slyšeli jsme to a za to vám děkuji. A očekávám, že decentralizovaná spolupráce která je zažívána jinými více, může, eh, jinými méně, může vytvořit určitý most mezi severem a jihem. A že to nebude pouze na úrovni státu, protože někteří už na to tady poukázali, to se ne uskutečňuje na národní úrovni, ale na regionální a lokální úrovni. Tam je důležitá ta diplomacie spolupráce, protože tam se to dotýká nejvíce občanů přímo v terénu. A proto vy, eh, zvolení zástupci ze severu a my, zvolení zástupci z jihu, se musíme pouštět do překonávání překážek do boji proti klimatickým změnám a také se zas musíme zasahovat o to, aby naše děti a naši vnuci žili v solidárním světě, eh, v rovnějším světě, spravedlivějším světě, bezpečnějším světě, protože chceme zanechat našim generacím spravedlivější svět. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pane ministře, že jste přišel mezi nás a díky za velice aktivní účast v diskuzích a já na 200% musím podpořit vaše závěry v naději, že budeme moci spolupracovat i do budoucna způsobem efektivním a především udržitelným. Děkuji. Chers collègues, nous en Milí kolegové, ještě eh, nám zbývá tři stanoviska, která musíme přijmout. A začneme nyní stanoviskem o osmém akčním programu pro životní prostředí. Spravodajem je kolega Kor Lamers, takže já bych rád, aby přišel sem. Hmm? Okay.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 Avant de donner la parole à notre... Než dáme slovo zpravodaji, tak bych chtěl uvítat zde mezi námi Evropskou poslankyni, poslankyně Evropského parlamentu Balean, která eh, přispěje do diskuze. Děkuji, že jste přišla, paní europoslankyně. Uh, monsieur Lamers. Pan Lamers. Dank u, voorzitter. Waarde collega's. Eh, děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Chtěl bych eh, na tomto místě eh, přivítat také paní Valean, která předsedá výboru Envy Evropského parlamentu. Velice mě těší, že jste mezi námi. My se nacházíme ve fázi, kdy se chystá nová evropská koncepce klimatické a environmentální politiky. Evropský parlament již předložil své stanovisko eh, k vyhodnocení sedmého akčního programu. My jdeme ještě o krok dál. Máme dlouhodobou tradici eh, koncipování cílů pro Eh, ekologickou politiku, máme akční programy a ten sedmý akční program pro životní prostředí je dnes eh, vyhodnocován jakožto základ pro to, abychom eh, se dívali do budoucna základ, také od kterého se bude odvíjet akční problém. My jsme za posledních desítky let dosáhli mnohého, ale teď jsme ve fázi, kdy některé předpisy Eh, mají být uváděny do praxe a často se nám žel nedaří dosahovat vytčených cílů. Máme tady jakousi mezeru mezi plány a jejich realizací. Naše opatření eh, jsou bohužel nedostatečná, pokud se týče eh, přístupu k nerovnováze mezi produkcí a spotřebou. Nemůžeme pokračovat eh, podle starých vzorců myšlení. Potřebujeme nový systém, potřebujeme přechod na tento nový systém. A <clears throat> náš návrh eh, k tomu nabízí určité podněty. Eh, my se musíme vlastně začít soustředovat na příčiny problému, na kořeny problému. A od toho se musí odvíjet nové způsoby spolupráce s výrobou, eh, s výzkumem a tak dále. Dále se musíme soustředovat na ty nové eh, souvislosti, cirkulární ekonomika, energetika, mobilita, výživa, to všechno jsou obrovská témata a podle starých vzorců se nedostaneme dál. Eh, Evropská unie eh, to musí podporovat svými iniciativami. Musíme najít nové přístupy. Udržitelné cíle rozvoje jsou vhodným rámcem. Dále je třeba konstatovat, že problémy politické koherentnosti eh, mají také tu podobu, že problémy ekonomické a problémy ekologické si eh, často konkurují. Eh, velice důležitý je přístup eh, k těmto problémům z hlediska, z hlediska zdraví a z hlediska kvality života. A teď se mohu dostat tady k tomu nejdůležitějšímu z naší zprávy, a to je teritoriální přístup Eh, politika orientovaná na regiony. Zde samozřejmě mají důležitou roli eh, také města a eh, regiony. A hovoříme tedy nejenom o zdraví, ale také znečišťování životního prostředí a podobně nemůžeme porovnávat eh, ekologické výzvy měst s ekologickými výzvami venkova. Eh, tady musíme hledat eh, vlastně takový přístup šitý přímo na míru. Takže to nové uvažování je určitým přechodným myšlením. Já chci poděkovat za cenné příspěvky. Mnoho z nich jsem zapracoval do textu, aby byl kvalitnější a zejména tedy se chci eh, obrátit na paní Hele, která klade velký důraz na rozvojové eh, cíle pro udržitelný rozvoj. Jde o celostní přístup, samozřejmě mm, nemusíme se tady zabývat všemi aspekty, ale přesto jsem převzal z vašich podnětů ty nejdůležitější body. A myslím, že teď máme velice dobrá východiska. Děkuji vám tedy za podporu. A ještě chci říct, že také pan Bor eh, také přišel s mnoha změnami eh, já tedy eh, bohužel některé z jeho příspěvků, vlastně celou řadu eh, z jeho příspěvku <clears throat> nepřijímám, poněvadž se nehodí zcela do této zprávy. Já doufám, že se s tím bude schopen smířit, ale určitě eh, jsem některé z jeho příspěvků použil. Chci poděkovat také expertům za podporu Dámy a pánové, evropská ekologická politika eh, se musí sladit s novými globálními výzvami a naplňovat to vše na místní úrovni. Jde o zdravého člověka, zdravé životní prostředí, zdravou ekonomiku, zdravý způsob života. Děkuji. Eh, Děkuji za úvod a nyní dám slovo paní poslankyni, paní předsedkyně výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potraviny Evropského parlamentu, paní Adině Valean. Uh, Děkuji. Chtěla bych vám poděkovat, eh, pane Lamberci, pane předsedo, za eh, vaše pozvání a také chci poděkovat eh, panu zpravodaji Lamersovi za E, stanovisko e, k tomuto našemu osmému akčnímu programu pro životní prostředí. Environmentální politika může e, fungovat spolu s environmentálním akčním programem pouze tedy vzájemné, vzájemně se doplňujících funkcích, včetně tedy lokálního aspektu. Je samozřejmě lépe spolu, eh, třeba lépe spolupracovat na oblasti udržitelnost měst a tak dále. A samozřejmě cestou k tomu je maximální zapojení evropských měst a regionů. Proto jsem velice ráda, že se mohu účastnit této tematické akce, této tematické debaty na půdě výboru regionu, eh, kde uvažujeme o období po roce 2020. Někteří komentátoři evropskou politiku kritizují, protože některým se zdá příliš formální a příliš zaměřená na drobné kručky vpřed my samozřejmě chceme udržovat tuto politiku přehlednou, předpovídatelnou a e, opřenou o analýzu o to, toho, co je třeba zachovat a co je třeba změnit. Já bych se ráda ohlédla také za poučením ze současného programu a de facto ten výbor, kterému předsedá, výbor Envy, již v roce 2017 zahájil eh, průběžnou, průběžný přeskum implementace toho programu. Cílem bylo samozřejmě mít přehled o eh, nedostatcích, eh, možná korekce dalšího vývoje a co by mělo být zvláště důležité v tom následujícím programu. Došli jsme vlastně k mnohým závěrům. Například eh, mnohé politické nástroje v oblasti eh, eh, životního prostředí mají tedy účinek nedostatečný a ty výsledky jsou nejednoznačné v mnohých oblastech dokonce Mm, nedostatečné. Nejproblematičtější politické oblasti jsou biodiverzita, eh, zpracování odpadů, kvalita ovzduší a hluk. Eh, také v rozpočtu jsou tyto potřeby poddimenzovány. Eh, nyní podrobněji. Biodiverzita Úbytek biodiverzity podle mě eh, patří k těm největším eh, ekologickým výzvám. Vzhledem k tomu, jakou hodnotu má biodiverzita a jak tedy přispívá eh, k lidskému blahobytu a prosperitě, by právě tady toto mělo dostat nejvyšší prioritu. Musíme se více zasazovat za eh, udržení biodiverzity, respektive minimalizaci jejího úbytku. Sdělení našeho výboru je sice eh, dobré a vítané, ale de facto to nestačí. Nemusím vám vysvětlovat, eh, jak důležité je čisté ovzduší pro naše občany. Často když zde eh, nestačí národní vlády, jste to právě vy, kteří eh, tlačíte řešení vpřed. My bohužel musíme konstatovat, že zdravotní dopady a také úmrtnost v důsledku znečištěného ovzduší je tedy horší než v případě dopravních nehod. Hovoříme o více než čtyřech z těch umrtí za rok. Členské země se shodly spolu s Evropským parlamentem již před deseti lety na standardech čistoty eh, ovzduší a my musíme trvat na jejich dodržování. Dále otázka eh, koherentnosti a dalších programů. Tyto programy Eh, se nejenom musí plnit, ale musí se plnit koherentně eh, v souladu s dlouhodobými vizemi, jako je třeba Evropský semestr, agenda 2030, udržitelný rozvoj a jeho cíle a samozřejmě závazky vyplývající eh, z konferencí COP. Pro podobu životního prostředí a klimatu je zásadní také doprava. Za rok, tedy v době 2017 eh, až 2018, eh, zde eh, komise vydala více než 12 legislativních, legislativních návrhů, jak regulovat dopravu až do poloviny století. Podařilo se nám dosáhnout ambiciozního, ale eh, reálného cíle a sice snížení 27,5 eh, eh, emisí CO2 u vozidel a podobné číslo u nákladních vozidel do roku 2030. Ambice jsme posílili protože víme, že potřebujeme skutečně jasné cíle a nejde jenom tedy o záchranu planety, ale také konkurenceschopnost našeho průmyslu. Úsilí o čistou dopravu je globální fenomén a my si nemůžeme dovolit zaostat. Pozitivně, na pozitivní notu komise má tedy už dlouhodobě osvědčený nástroj, eh, jak realizovat dlouhodobé strategie pro životní prostředí. Eh, budeme mít eh, tedy rozpracovány také krátkodobější strategie, které bude snadno naplňovat a také kontrolovat. Možná bych uvedla tedy některé konkrétní návrhy vzhledem k osmému akčnímu programu. Chceme říci komisi, ne, nezdržujme a nehádejme se o naplňování osmého akčního programu. Je pravda, že předchozí program neobsahoval nebo nepočítal s průběžným hodnocením, ale v této chvíli eh, probíhá a v květnu bude eh, zveřejněna zveřejnil závěrečné hodnocení sedmého programu. Je třeba eh, zajistit, aby osmý akční program plně fungoval od 1. ledna 2021. Dále potřebujeme program, který je zaměřený a zároveň koherentní eh, s jinými politiky. Je eh, důležité, aby v komisi fungovala horizontální spolupráce a aby ho měli vzájemně propojené priority. Za třetí, budoucí program eh, musí být nejenom eh, propojen eh, s jinými programy, ale také plně zakotven do dlouhodobých cílů. Ehm, a my jsme hodně debatovali o tom, kudy se vydat do budoucna v otázce dekarbonizace ekonomiky. Komise si koncem roku Eh, schválila další dlouhodobou strategii, která bude také eh, schvalována eh, na posledním plenárním zasedání tohoto parlamentu. Dále je třeba, aby na národní a nižších úrovních Eh, se všechny tyto cíle také plnily. Eh, bohužel je to právě ta národní úroveň, eh, kde se věci nejčastěji zadrhávají. No a pak samozřejmě je nutné, abychom všichni ten budoucí program přijali za svý. Je jasný, je jasné, že toto je program pro regiony, kde jsou regiony skutečně zásadními aktéry. Takže je skutečně na nás, eh, abychom eh, usilovali o co nejambicioznější eh, ekologickou politiku a já očekávám, že se toho rádi ujmete. Děkuji vám. Děkuji paní poslankyně a nyní bych zahájil obecnou rozpravu na, o tomto stanovisku a dám slavu kolegyni Ulrike Hiller. Děkuji mnohokrát za slovo. Já jsem také chtěla ještě za sebe poděkovat eh, za tu dobrou spolupráci. Eh, My jsme předložili pozměňovací návrhy tam, kde jde o, trvalé, o cíle trvalé udržitelnosti. A musím říci, že eh, jsem také předložila pozměňovací návrhy jdoucí tím směrem o kterém jste se zmínil i vy. Abychom propojili otázky ochrany životního prostředí s trvale udržitelnými cíly a dovolte, abych vám poděkovala za dobrou spolupráci. Děkuji. A teď Robi Bivoch. Tak, eh, prezident. Eh, děkuji, pane předsedo. Především děkuji paní Valian za to, že je tady s námi dnes. Její přítomnost demonstruje a vyzdvihuje to dobrou spolupráci, který máme výbor regionu s parlamentem zejména k tématům ekologickým. A e, za to chci také poděkovat kolegovi Lamrsovi e, a přát mu k jeho stanovisku. Myslím si, že to je nesmírně významné stanovisko především v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Spolupracovali jsme u směrnic týkající se ochrany přírody, spolupracovali jsme s parlamentem eh, při přípravě kopu 14 eh, a domnívám se, že také spolupráce týkající se trvale udržitelných cílů je velice plodná. Eh, odumírání lesů, zachování biorozmanitosti, jsou cíle, které se týkají celé řady našich občanů. A máme tady velkou potřebu ještě věci dodávat a musíme přicházet s konkrétními výsledky. Pozitivně je třeba hodnotit, že mladí lidé jsou teď velice motivováni a e, zaobírají se těmito tématy a my jsme tomu hodně přispěli, abychom zvyšovali povědomí v této oblasti. Především také domnívám, že jako lokální a regionální zastupitelstva máme mm, celou řadu možností, jak aktivně pracovat eh, jednak na odstraňování příčin, eh, nedo, ničení životního prostoru, odstraňování eh, negativních důsledků pesticidů. Už se tady také hovořilo, paní Velána hovořila o Malianos hovořila o znečištění životního prostředí, a hlavně o znečištění vzduchu. A děkuji ti, že jsi také zmínila eh, ve svém projevu znečištění světla. I to je důležité. Proto děkuji eh, za to, že paní Valán mezi nás přišla a těším se na další dobrou spolupráci s Evropským parlamentem. J'ai encore la prise de, de la demande de parole de la collègue Hertel. Je lui cède volontiers. A děkuji mnohokrát. A teď dám slovo paní předsedkyni výboru. Arvoisa puheenjohtaja, minä tulen Suomesta, Espoosta, jossa toimin kaupunginvaltuuston asettaman kestävän... Já jsem z města Espo a e, předsedám z té Radě pro udržitelný Eh, rozvoj. Eh, já jsem byla jmenována proto, abych připravila zprávu o eh, udržitelných rozvojových cílech. 17. cíle mají být <clears throat> naplněny vlastně už mají být prakticky splněny a já tedy věřím, že tedy v osmém akčním programu Eh, budeme se koordinovat také s těmito cíly a eh, s konventem starostů. To je velice důležité, když bojujeme proti klimatickým změnám. Vyžaduje se tady spolupráce mezi různými úrovněmi státní zprávy, občany a také firmami. A já jsem velice ráda, že zde můžeme vést tuto debatu. Děkuji vám. Děkuji, nevidím nikoho jiného do obecné rozpravy, takže eh, bych chtěl opět dát eh, slovo ještě našemu zpravodaji a paní europoslankyni, aby zareagovali. Pane zpravodaj. Ja, eh, Pane předsedo, já v podstatě už nemám co bych dodal eh, k tomu, co řekli eh, členové výboru. Já chci poděkovat eh, za kvalitní spolupráci při vypracování pracovního dokumentu také ve výboru. Děkuji také za to, jak se podařilo to konečné znění zprávy utvořit. Ještě bych se chtěl vrátit k tomu, co řekla paní Valeán kde se tedy zabývala konkrétními tématy. Zkušenost, že evropská politika se sice eh, projevuje v evropských nařízeních a směrnicích, ale, ale eh, nedostává se často až na místo do regionu a do měst, tak já myslím, že to bylo velice mírně proto také já zde vyzývám, abychom eh, vycházeli s touto politikou spíše z dola nahoru. Eh, současný stav legislativy je tedy z mého hlediska eh, něčím, z čeho musíme vycházet a co musíme garantovat, ale my bychom měli také tu laťku zvyšovat přímo na místě v regionu já jsem celkem překvapen eh, tím, co říkala paní Valean, že totiž eh, i v Evropském parlamentu se právě tento regionální přístup eh, k věci opravdu také podporuje. Komise nyní vyhodnocuje sedmý akční program ještě ve svém zbývajícím období a já musím říct, že jsem Eh, zaslechl eh, hlasy z komisy, že tedy eh, je zde s touto zprávou spokojenost a komise ví, že se za, musí začít stavět věcem jinak. A vous, madame la députée. Děkuji a nyní paní poslankyně. Thank you very much. Uh... Děkuji. Možná, že je to poprvé, co se Eh, tedy naposled, co se během tohoto mandátu formálně scházíme. Já bych vám chtěl poděkovat za aktivní přístup k environmentální politice a za konstruktivní vztahy s výborem Envy parlamentu. Eh, chtěla bych eh, vás povzbudit, abyste takto pokračovali i vůči zástupcům, kteří v tomto parlamentu zasednou v příštím devátém období. Já myslím, že spolu s parlamentem je možné vyhrát ten boj za zdravější a lepší životní prostředí pro všechno. Pro všechny. Děkuji vám za pozvání a všechno nejlepší do vaší další práce. Děkuji vám. A nyní eh, Máme zde pozměňovací návrhy a začneme návrhem 1 zpravodaje, který nahrazuje návrhy 1, 2 a 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Ne, to je čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Budeme hlasovat elektronicky. Accueillant. Le vote est clos et le ram... Končím hlasování a návrh je byl zamítnut. Návrh 5 zpravodaje návrh, nahrazuje návrhy 5, 6 a 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Nyní se dostáváme k návrhu číslo 8. Kdo je pro? zruš, eh, proti, přijato 9, zpravodaje nahrazuje první návrh pro, proti, přijato a nyní budeme hlasovat o 10 a 11 en blok, kde pro, proti, přijato, návrh 12 zpravodaje, tím odpadá původní 12, kdo je pro, proti, přijato. Návrh 13 zpravodaje nahrazuje návrhy 13 a 14, 15, kde pro, proti, přijato. Nyní se dostáváme k návrhu 16, kdo je pro, proti, přijato. Návrh 17 zpravodaje nahrazuje návrhy 17, 18 a 19, kdo je pro, proti, přijato. A návrh 20 nahrazuje eh, původní 20, kdo je pro, proti, Návrh 21 zpravodaje nahrazuje 21, 22 a 23. Kdo je pro? Proti? Přijato. A navrhuji, abychom hlasovali unblock pro návrhy 24 a 25. Kdo je pro? Proti. Přijato. Návrh 26. Kdo je pro? Proti. Mm, zamítnut. Návrh 27. A je stažen, pokud jsem to dobře pochopil. Děkuji. A nyní se dostáváme k návrhům 28-29, které navrhujeme unblock. To je pro. A slovo. Ano, máte slovo, prosím. Děkuji. Jenom bych stručně řekl, že ty dva pozměňovací návrhy 21 a 29 také v kontextu rozšiřují také na ostrovní jezera. A tak to mohou podporovat i další pozměňovací návrhy a budeme hlasovat pro za naši skupinu. Je pro. Proti. Přijato. A návrh 29, kdo je pro? Ne, omlouvám se, omlouvám se. 30. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 31. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 32. Kdo je pro? Proti? Elektronicky. Budeme hlasovat elektronicky. Le vote est clôturé et... Končím hlasování, návrh je přijat. Nyní návrh 33 zpravodaje, čím se nahrazuje původní 33, kdo je pro, proti, přijato, návrh 35 zpravodaje, eh, nahrazuje 35, 36, ne, omlouvám se, já jsem na to šel příliš rychle, ještě 34. Kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní se dostávám k 35. A tím se nahrazuje 35, 36. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní návrh 38. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 39. Kdo je pro? Proti. Přijato. Návrh 40. Kdo je pro? Proti. Přijato. Návrh 41 zpravodaj, čím se nahrazuje 41. Kdo je pro? Proti. Přijato. 42. Kdo je pro? proti, přijato. A 43, zpravodaj nahrazuje 43 původní, kdo je pro? Proti, přijato. 44, kdo je pro? Proti, zamítnuto. 45, kdo je pro? Proti, Přijato. 46, kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování. Kdo je pro stanovisko? Kdo je proti? Co se zdržel? Takže stanovisko je přijato jednomyslně. Bude, blahopřejeme našemu zpravodaji za výbornou práci. Milí kolegové, nyní se dostáváme ke zprávě, která byla odložena ze včerejška. My jsme včera ji nesvládli. Je to bod 9 našeho programu, což je zpráva o efektivní provádění TNT. Zpravodajem je pan Šefer, který ho nahrazuje kolega Render. Monsieur le rapporteur, vous avez... Pane zpravodaj, máte slovo. Eh, merci. Beste leden van het comité, ik vervang de heer Scheffer in verband met de installatie. Tak já eh, vlastně nahrazuji pana Scheffera. My jsme už na Koteru hovořili o návrhu komise proudových vedeních v rámci TNT. A zde jde o zjednodušení těchto projektů. My v členských zemích musíme tady ehm, počítat s tím, že schvalování těchto eh, vedení je často eh, rozdělené mezi národní úroveň a regionální úroveň a mm, tyto skutečnosti je třeba brát v úvahu. Čili my tady poukazujeme skutečně na to, že je třeba eh, zapojit do rozhodování také místní obyvatele. Děkuji a teď budu dát slova k obecné rozpravě. Nevidím žádnou žádost o slovo, to znamená, že přejdeme rovnou k přeskomu pozměňovacích návrhů. Máme tady dva a dávám k hlasování pozměňovací návrh jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A teď přicházíme k dvojce pro. Proti Elektronicky hlasujeme. Ukončuji hlasování zamítnuto. A teď se dostáváme k závěrečnému hlasování. Kdo je pro stanovisko? Kdo je proti? Zdržel se? Stanovisko bylo jednomyslně schváleno a blahopřejeme panu zpravodaji a můžeme pokračovat v naší práci. Děkuji vám. Drazí kolegové, a teď se dostáváme k poslednímu stanovisku na našem dnešním zasedání. A to je stanovisko, které nám představí náš kolega Fernando López Miras k digitalizaci odvětví zdravotní péče. Jedná se o stanovisko z vlastní iniciativy. Děkuji vám mnohokrát, že se k nám připojíte. Pane zpravodaji, velice rád vám uděluji slovo. Pane předsedo. Vážený pane předsedo, členové výboru regionu, kolegové, kolegyně, v mnoha výsledcích, kterých dosahuje naše společnost, zůstává v popředí pozornosti hospodářský růst. Je třeba podívat se, jak snižovat chronická onemocnění, způsob jejich, která se násobí ze stárnu, stárnutím našeho obyvatelstva. Naším společným cílem je dosáhnout rovněž, spravedlivému a rovnému přístupu ke zdravotnictví všech. A je třeba počítat s efektivnějšími systémy, které budou připraveny na to, aby čelili novým demografickým výzvám. A digitalizace přispěje k eh, uskutečňování cílů lépe tím, že bude rychleji zprostředkovatelné také Eh, dosažení nových vědeckých objevů. Digitalizace zdraví vítáme. Evropská komise podporuje členské státy proto, aby koordinovaným způsobem završili tento proces transformace. A my bychom si přáli, aby státy a regiony si uvědomovaly svou významnou roli pro koordinaci tohoto cíle úspěšně. Je zcela zásadní, aby se pod podpořilo, ta, podpořila také ochrana osobních údajů pacientů. A je, máme tady co dočinění s problematikou dostatečného vytváření infrastruktur. Je třeba zabezpečit bezpečný přístup k datům. Domníváme se rovněž, že používání digitálních řešení představuje prostředek, jak zlepšit přístupnost a udržitelnost sociálních a zdravotních systémů. A to se, tím se zaobírá jak obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tak také mm, pokyny komise členským státům, aby koordinovali svůj přístup v této oblasti. Vítáme kroky Evropské komise pro zavedení jednotného systému zdravotních záznamů, ale my chceme jít o krok dále a navrhujeme komisi, aby se vytvořila opravdová elektronická zdravotní evidence, aby umožnila bezpečnou formou výměnu údajů. Je třeba také pokračovat v preventivních diagnostických akcích a ve stanovisku navrhujeme Evropské komisi, aby zvážila možnost genetických studií, eh, které byly prováděny z klinických důvodů, aby tady docházelo k jednotné identifikaci, což by umožnilo pacientům eh, přístup k těmto údajům i následně. A dále vyzýváme komisi, aby vyzvala členské státy a regiony, aby spolupracovali jednotně, aby se završila úspěšně digitalizace odvětví zdravotní péče protože to povede ke zlepšení kvality života milionů osob. A závěrem bych rád řekl, že bych nejprve rád poděkoval za veškerou spolupráci a pomoci, které jsem dostal ve výboru regionu, abych mohl vypracovat toto stanovisko. Počínají sekretariátem komise nad členům našeho, naší komise a dalších členů. Také vítám pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Jsem přesvědčen, že zlepší původní text. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám. A nyní otvírám obecnou rozpravu. Nejprve se přihlásil náš kolega Ruman Chnasjada. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poděkovat panu předsedovi eh, autonomní oblasti Mursie za toto stanovisko. Je to dokument, který dává orientaci pro digitalizaci odvětví zdravotní péče, včetně nezbytné osvěty a rád bych zdůraznil, že kromě toho výměna informací digitálním způsobem přispěje k podpoře zdraví a už tady na plénu jsme hovořili o důležitosti informací poskytovaných digitálně v oblasti zdravotnictví za ochrany osobních údajů. A klinické údaje pacientů je třeba chránit. Je třeba také věnovat speciální pozornost bezpečnosti a ochraně osobních údajů pacienta Eh, protože majitelem informací je sám pacient a v administrativa. Na regionální, národní, evropské úrovni je nutno propojovat údaje. Musíme si uvědomit, že každý z nás může náhle onemocnit v nějakém jiném místě Evropské unie. A eh, je třeba, aby ti, kteří se o nás budou starat, měli přístup k naší klinické historii. Dále bych rád zdůraznil eh, roli výzkumu protože to je přítomnost i budoucnost lepší zdravotní péče. Evropská komise eh, by měla trvat na implantování digitalizace zdravotních systémů. A rád bych znovu řekl, že osobní údaje jsou majitelem pacienta. Je třeba propojovat veřejné i soukromé zdraví na jakémkoliv místě Evropské unie. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji a teď má slovo Karsten Petersen. Øh, Děkuji a dovolte, abych poděkoval zpravodaji za vynikající práci. V výboru proběhla skvělá debata a jejím výsledkem je text, o němž dnes budeme hlasovat. Digitalizace zdravotních dat je mm, cenná věc a de facto bude řešit výzvy budoucnosti, včetně spolupráce mezi členskými zeměmi a regiony. Takže podporujeme celé toto stanovisko, včetně pozměňovací návrhu. Děkuji. Nevidím žádnou jinou žádost o slovo do obecné rozpravy, takže přejdeme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Pozměňovací návrh jedna zpravodaje nahrazuje původní jedničku. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Dvě pro, proti, přijato. 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 4. Zpravodaje nahrazující původní návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Teď budeme hlasovat o celém stanovisku. Kdo je pro to stanovisko? Kdo je proti? Zdržel se? Stanovisko bylo jednomyslně přijato a my blahopřejeme panu zpravodaji a jeho týmu za práci. Jeho děkuji. kolegy, Milí kolegové, nyní se dostáváme k závěru našeho plenárního zasedání. Ještě nám zbývá pár drobných bodů a to nejprve budeme hlasovat o seznamu nových členů předsednictva. Předpokládám, že nejsou námitky, takže budeme je považovat za jmenované. A také eh, jste obdrželi informace o seznamu náhradníků, jenom pro vaši informaci. A má někdo něco do bodu různé? Ne. Takže bych rád ještě uvedl, že Příští plénum se bude konat v Bruselu zde, v této budově 10. 11. dubna a samozřejmě doufám, že se všichni sejdeme ve velkém počtu i na summitu 14. 15. března v Bukurešti. Víceméně za měsíc. Děkuji za účast a hezký závěr týdne.